oznámení pan seren bo mi oznámil že s účinností od. five února letošního roku odstupuje z funkce poslance evropského parlamentu. parlament v souladu s článkem four odstavec three jednacího řádu oznámil uvolnění jeho mandátu s účinností od. five února two thousand and fourteen a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán. dámy a pánové nyní přistoupíme k hlasování. na pořadu jednání je zpráva pana moreiry zahrnutí grónska do provádění kimberleyského systému certifikace.